Dobré odpoledne, dámy a pánové. Budeme pokračovat v našem dnešním zasedání. Budeme probírat pozněvací návrhy eh, zprávy o Evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik, provádění priorit na rok 2013. Spravodajkou v Evropském parlamentu je paní Ferreira. Především bych rád eh, řekl pár slov úvodem pro eh, naše hosty z národních parlamentů. Především je tady velice srdečně vítáme a je nám velkou ctí, že dnes jsou tady s námi. Chtěl bych říci, že máme tlumočení do 22 jazyků a nebudeme používat obvyklý systém, eh, ve kterém členové Evropského parlamentu a členové národních parlamentů budou žádat o slovo. E, dáme nejdříve slovo paní Elize Ferejře a pak e, ten, kdo bude chtít vystoupit, ať už z Evropského parlamentu nebo z Národního parlamentu, e, tak si vyplní takovýto lístek se svým jménem a odevzdá to našim pracovníkům kteří to předají tady na předsednictví. Pan Herman der Cruz belgického parlamentu se e, omlouvá, bohužel nebude moci být dnes mezi námi. Já bych chtěl ještě také říci, že na svých stolech máte ty lístky, které e, vyplníte, pokud budete chtít požádat o slovo a budeme vám postupně střídavě dávat slovo. Členové Evropského parlamentu, včetně stínových zpravodajů, také prosím vyplňte ten lístek, abyste tím požádali o slovo. Rád bych ještě řekl, jak členům Evropského parlamentu, tak i našim hostům z národních parlamentů, že budeme eh, dávat eh, vždy střídavě slovo eh, dvěma členům Národního parlamentu a jednomu členu Evropského parlamentu. To znamená, že na jednoho člena Evropského parlamentu budou dva členové Národního parlamentu. Maximální délka projevu je tři minuty pro každého řečníka. A já vás prosím, abyste respektovali Eh, tuto řečnickou dobu, protože bude pravděpodobně hodně eh, žádostí o slovo a čas máme pouze do půl páté. A nyní už dávám slovo eh, paní zpravodajce Elize Ferreira. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové, především vítám naše kolegy z národních parlamentů na naší diskusi. Tato rozprava probíhá v obzvláště důležitém okamžiku. E, na jedné straně stále přetrvává krize, stále jsme se ještě z krize nedostali, e, z krize, která postihla e, země eurozóny a i obecně všechny země Evropské unie. Krize, která vypukla před pěti lety a stále přetrvává. Prožili jsme tedy všechny slabiny našeho modelu, které se v krizi projevily. Já předkládám text zprávy, který se snaží aplikovat novou metodologii, to znamená, bere v úvahu six-pack, two-pack, Eh, tedy ten dvojbalíček, který už byl dokončen a už platí. A nacházíme se nyní eh, v okamžiku, kdy diskutujeme o nejdůležitější fázi celého fungování evropského semestru. Doporučení dostáváme od Evropské komise, tato doporučení schvaluje Rada a Evropský parlament má stále více a více za úkol eh, vnášet do toho všeho určitá zlepšení, aby se v celém procesu projevila také ta demokratická stránka. Evropský semestr je tedy doprovázen doporučeními, která směřují do jednotlivých členských států a Vnitrostátní rozpočty budou diskutovány v první etapě ve fázi návrhu až do 15. října. Různé země které v evropském semestru prezentují své návrhy rozpočtu, předkládají tedy tyto své návrhy a e, konkrétní e, doporučení pro jednotlivé země se logicky předkládají podle doporučení komise na základě prvních návrhů rozpočtu. Cílem je posílit eh, evropskou dimenzi v provádění plnění rozpočtu. Já jsem první text své zprávy jako první návrh už předložila a kolegové předložili 235 pozměňovacích návrhů. Nyní se nacházíme ve fázi, kdy se eh, Maximální počet pozměňovacích návrhů zapracovává do textu. Takto eh, vždy postupujeme v Evropském parlamentě, že se snažíme dosáhnout co nejširší schody a zapracovat co nejvíce možných eh, návrhů a věřím, že nakonec dospějeme k textu, který eh, bude moci získat velmi větši, výrazně většinovou podporu aniž by se ovšem narušily ty hlavní směry, které považuji já jako zpravodajka za nejdůležitější. E, samozřejmě to je pro parlament velmi důležité, aby byl také jasně slyšet jeho hlas. Co jsem se tedy snažila do zprávy začlenit? Především je tady ta centrální myšlenka a sice oživení e, reálné ekonomiky. Víme velmi dobře, že bez růstu se nám nepodaří trvalé vybřednout z krize. Růst musí brát velice jasně v úvahu to, že Evropa je provázána řadou vazeb a nemůže dobře fungovat tato ekonomika, když nebudou koordinovaným způsobem fungovat Eh, hospodářské politiky v jednotlivých členských státech. Vítáme zajímavé inovace v návrhu komise. Evropská komise v textu, který studujeme, poprvé jasným způsobem zpracovává otázku potřeby, aby Eh, se Evropská unie maximálně zaměřila na eh, odstraňování příliš velkých rozdílů. Konstatujeme, že vývoj platů eh, v zemích je důležitým aspektem, protože ovlivňuje spotřebu to je téma, o kterém jsme hodně diskutovali v Evropském parlamentu. Myslím, že se nám podaří eh, zajistit účinné fungování Evropské unie za podmínky, že země, které mají určité přebytky a provádějí určité mm, eh, úpravy, eh, budou působit také na otázky vnitřní spotřeby, budou provádět dynamické investice Z krátkodobého hlediska je důležité stanovit si politiky, které umožní bojovat proti nezaměstnanosti, zejména nezaměstnanosti mladých. A bojovat proti určitým problémům, které vedou k nárůstu chudoby. A ze středně a dlouhodobého hlediska je třeba eh, odstraňovat um, příliš velké rozdíly v rámci eurozóny. Samozřejmě, že je třeba působit na náklady, ale také je třeba uh, upřednostnit uh, investice do vzdělávání, uh, do vědy, do výzkumu, do inovací. A to zejména v těch zemích, kde je to nejvíce zapotřebí v těch zemích, které by se měly přiblížit eh, vyšší úrovni konkurenceschopnosti. Členské státy tedy musí brát v úvahu dopad eh, reform, které provádějí na sociální eh, oblast. protože došlo i k určitým závažným chybám v odhadech dopadů politik, které byly prováděny. To je velice důležité v zemích, kde je třeba provádět určité reformy a změny. Ehm, v některých zemích se ehm, v odhadovaných důsledcích věci dostatečně nevysvětlují ehm, obyvatelstvu. Myslíme, že je důležité realizovat veškerou tuto koordinační práci hospodářské a měnové unie, je třeba vyvodit eh, všechny důsledky z textu takzvaného šesti balíčku six-pack, a také je nutné eh, provádět strukturální reformy, přičemž se jednotlivé země přizpůsobí eh, dané situaci. Je třeba využít veškeré možnosti, které skýtá dvojbalíček i šestibalíček eh, pro minimalizaci negativních dopadů, eh, které jsme bohužel pocítili v minulosti. Pokud jde o fiskální konsolidaci, Musíme se podívat, jaká je realita v každé zemi a musíme také sledovat vazby mezi jednotlivými zeměmi. Také je zapotřebí konkretizovat eh, přísliby a veškerou tu dynamiku investic eh, ze strany Evropské unie, které eh, mohou oživit strategie v duchu politiky Evropa 2020. Veškerá eh, politika eh, v hospodářské oblasti musí být eh, nově přeskoumána a prodiskutována, aby bylo možné co nejrychleji oživit ekonomiku, posílit rozvoj malých a středních podniků a bojovat proti této dramatické situaci nezaměstnanosti, zejména nezaměstnanosti mladých. Pokud jde o finanční trhy, samozřejmě nás trápí, že eh, prakticky došlo k přerušení toku finančních prostředků do ekonomiky. Několik kolegů ostatně na této otázce pracovalo. Minulý týden jsme schválili eh, jednotný evropský dohled eh, v finančním trhu v oblasti zemí eurozóny a to vše se bude také začlenovat i do spolupráce eh, s orgány dohledu na národní úrovni. Hodně jsme diskutovali o jednotném mechanismu eh, řešení bankovních eh, problémů a e, také otázku e, fondu na řešení těchto problémů, aby bylo možné e, vyřešit bankovní krizi. Počítá se s mechanismem nazývaným bail-in, to znamená využívání vnitřních zdrojů bank při řešení problému a doufáme, že bude možné tímto způsobem stabilizovat bankovní sektor v zájmu eh, daňových eh, eh, poplatníků a také v zájmu ochrany vkladatelů. Evropský parlament také žádá, aby se posílil boj proti praní špinavých peněz, daňovým únikům, podvodům a podobně. A to vše v rámci ozdravení eh, finančního sektoru, jako to můžeme také diskutovat později. Na závěr bych ještě chtěla říci, že je důležité, abychom nezapomínali na demokratickou kontrolu. Eh, v této oblasti je řada evropských iniciativ a my eh, jsme pro takové úsilí, které se snaží vytvořit velký hospodářský demokratický prostor, přičemž je třeba mít eh, dostatečnou úroveň transparentnosti eh, s účastí Evropského parlamentu i národních parlamentů, s účastí občanské společnosti a dalších eh, partnerů. Činnost trojky musí podléhat kontrole a musí fungovat v normálním rámci života Evropské unie s demokratickou kontrolou na normální úrovni. Jsou zde určité signály pokroku, které bych chtěla zmínit. Já už jsem řekla, že text komise eh, s doporučeními pro Eh, jednotlivé země pro letošní rok, nám připadá, že je to text, který eh, předkládá některé eh, aspekty, které dříve použity ještě nebyly. Jsou tady tedy určité známky pokroku. Především je tady prohlášení Evropské komise před plenárním zasedáním Evropského parlamentu jako důsledek reakce parlamentu na dvojbalíček. Tady se vychází z analýzy eh, návrhu rozpočtu na rok 2014 a eh, také se zkoumají plány investic pro vytváření trvale udržitelných pracovních míst. Komise ostatně se rozhodla vytvořit skupinu expertů na vysoké úrovni, aby bylo možné zkoumat problém státních dluhů v členských zemích. Otázka státního dluhu ještě stále vyřešena není. To je tedy také z hlediska dvojbalíčku. A konečně komise předložila návrh vytvořit jednotný mechanismus pro řešení problémů bankovního trhu. Aby eh, banky nebyly zachraňovány z peněz daňových poplatníků, do budoucna, aby zde existoval fond, který by byl také spolufinancován bankovním sektorem. Já jsem překročila čas, který mě byl e, vyhrazen. Velice se těším na názory svých kolegů a doufám, že nás tato rozprava e, přivede k jasné pozici Evropského parlamentu, která bude brát v úvahu i návrhy národních parlamentů. Děkuji vám. Děkuji a nyní rozpravu e, zahájí pan Kristof Kaleš z Francie, který je člen výboru pro evropské záležitosti francouzského parlamentu. Prosím, tři minuty tak, jak se tento limit týká všech dalších řečníků. Pokud nebudeme respektovat řečnickou dobu, nebude možné dát eh, slovo všem, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych eh, Eh, možná předložil naši zkušenost. Myslím, že právě to čekáte od národních parlamentů, že vám eh, sdělí své zkušenosti. Eh, ve Francii během léta jsme vlastně prožívali ten skutečně první rok evropského semestru. Ostatně to bude ještě dále pokračovat při zkoumání návrhu rozpočtu a náš eh, parlamentní výbor vyjádří své stanovisko k našemu návrhu. Obecně to myslím, že můžeme říci, že dialog byl eh, plodný a eh, zkoumali jsme dvě témata a o těch bych se chtěl zmínit. Prvním tématem pochopitelně z hlediska Francie, je otázka spojená s rychlostí, jakou by měly eh, probíhat změny, zejména v rozpočtové oblasti. To jsme také diskutovali v našem výboru. některé cíle byly odloženy na pozdější dobu, ale především chci říci, že tato diskuse byla velice bohatá Eh, velice obohatila názory vlády, ale také návrhy eh, výboru. Protože původní návrhy našeho výboru byly možná příliš radikální a byla tady určitá rizika eh, přílišného dopadu na růst já jsem tedy velice rád a my všichni v našem výboru jsme rádi, že ehm, náš ehm, parlamentní výbor vyslyšel eh, to volání po eh, určité úpravě. Eh, také tady byly zohledněny analýzy například Mezinárodního měnového fondu, kde bylo uvedeno, že došlo k určitému podcenění důsledku příliš rychlých reform. A druhým tématem bylo téma, které je také třeba um, náležitě zanalizovat, a to je otázka strukturálních reform. Eh, kam až zajde Evropská komise ve svých doporučeních? Jinými slovy, Eh, jak až eh, daleko bude komise zasahovat do národních politik eh, ve svých vyjádřeních a doporučeních. Je jasné, že doporučení, které bylo formulováno vůči Francii z hlediska strukturálních reform, bylo velice přesné a dalekosáhlé v těch doporučeních. A to je velice důležité téma. Já myslím, že je zcela legitimní, aby komise stanovila určité cíle, ale stejně tak si myslím, že členský stát a jeho vláda, jeho parlament eh, má zase právo ovlivnit uplatnění takových doporučení. Ve francouzském parlamentu tedy proběhla diskuse, když nás navštívil komisař Oli Rehn, a to byla velice zajímavá diskuse, rozhodně nebyla zbytečná. Právě jsme si kladli tu otázku, kam až může komise zajít ve svých doporučeních. Děkuji vám, pane Kaleši, a nyní jménem Maďarského národního parlamentu dávám slovo paní Marii Elnök úr, köszönöm a szót. Děkuji vám mnohokrát. Hovořilo se intenzivně o doporučeních pro jednotlivé země. Nicméně my potřebujeme především intenzivní spolupráci eh, mezi komisí a členskými státy, tak aby eh, abychom si vyjasnili eh, situaci každé členské země a je třeba to dělat včas. Sdělovat eh, ta doporučení se musí eh, jednotlivým zemím mnohem dříve. Důležitým krokem vpřed by bylo, kdyby eh, komise byla flexibilnější, pokud jde o úpravu těch doporučení a mělo by být, měla by být větší otevřenost, pokud jde o nakládání mm, s tím, kdo politicky stojí za daným opatřením. Maďarsko velice e, vážně vere e, celý proces trimestru a státní tajemník Zoltán Čibavaj obdržel e, podrobné informace o tom doporučení během plánování následujícího období. A Maďarsko věnuje velkou pozornost tomu, aby dodrželo ta doporučení a domníváme se, že eh, dlouhodobé reformy a hlavní politické otázky eh, jsou věci, kterým by se museli, eh, kde měli věnovat větší pozornost. Myslíme si, že komise je velice rigidní v některých detailech těch doporučení pro jednotlivé země ke škodě dlouhodobého cíle. Takže souhlasím s předřečníkem z Francie. Maďarsko souhlasí eh, s celkovým směřováním eh, těch doporučení, ale komise by měla klást větší eh, důraz na ten širší rámec a udělat větší nebo dát větší manevrovací prostor členským státům. Takže bychom zdůraznili schopnosti členských nebo kompetence členských států. Není užitečné, když komise vykládá eh, sama eh, vlastní kompetence nějak extenzivně. Děkuji. Ungara. Eh, děkuji zástupkyni Maďarského parlamentu a dávám slovo koordinátory EPP a stínovému zpravodaji panu Gozesovi. Merci, merci. Děkuji, pane předsedo. Chci podtrhnout, že probíhající jednání se spravodajem a stínovými zpravodaji se odehrávají v duchu otevřeném, eh, v duchu spolupráce a nepochybuji o tom, že se nám brzy do, eh, podaří dospět ke kompromisnímu textu eh, v tomto obtížném tématu. Možná, že bych mohl reagovat na některé reakce, které se vztahují k těm doporučením. Já jsem byl svým způsobem také zpravodajem k tomu prvnímu semestru a shodli jsme se v parlamentu, že ta doporučení doporučení by měla být poměrně obšírná, důkladná. Proč? Abychom tak trochu e, vystoupili z toho sevření klasického žargonu a za druhé proto, abychom, pokud chceme hodnotit ta doporučení, také měli důs důsledná kritéria, abychom mohli změřit, zda bylo realizováno alespoň několik z těch cílů a tak dále. A v této souvislosti dovolte, abych připomněl jednu důležitou věc. Slyším kolegy, jak hovoří o doporučeních komise. Pan Barroso se zmílil, eh, když ty doporučení pořád předkládal jako doporučení komise. Já se omlouvám, ale když už byly eh, tyto doporučení eh, chváleny radou, tak už to nejsou doporučení doporučení komise. Jsou to doporučení, které komise navrhla, ale která byla následně validována či nikoliv radou. Takže teď už jsou tato doporučení rozhodnutím členských států. A potom tedy e, těžko vykládat, že komise tady vládne. Pokud jsou doporučení komise vzata v úvahu, tak je to proto, že si to členské státy přáli. A pokud nějaký stát si nějaké doporučení nepřeje, tak je to v této fázi diskuze, kdy má zvednout ten dotyčný stát dát hlas, něco spochybnit anebo předložit protinávrh. A já si myslím, že pokud tento bod, který je zásadní pro to, aby naši spoluobčané věci pochopili, nevysvětlíme, tak to pořád bude ten rozvod, to rozdělení mezi občany a Evropskou unii. Když se věci da, věcem daří, tak je to díky národním státům a jejich vládám. Když se hod nedaří, tak se to hodí na komisi. Tady je třeba, aby všichni věděli, že ta část legislativy, která je evropská, je předmětem spolu rozhodování parlamentem a komisí. Komise navrhuje, vykonává, ale má omezenou roli. Toto budiš řečeno. A co se ostatního týče, tak já teda nechci jít nad rámec ten čas, toho času, který mi byl věnován, ale chci připomenout jednu věc. Paní zpravodajka navrhuje, abychom dělali eh, hodnocení ex ante, E, těch reform, která jsou doporučena a já souhlasím, nicméně si myslím, že je také třeba analyzovat e, to, co by se stalo, kdybychom ty reformy nerealizovali protože toto je třeba si uvědomit. Kdyby se nejednalo vůči státům, které mají největší potíže, tak tyto státy by teď byly v mnohem větším průšvihu, než jsou. A chci přidat ještě jednu věc. Já jsem si nikdy nemyslel, že Řecko vystoupí z eurozóny, plno ekonomů si myslelo něco jiného, ale jsou lidé, kteří mohou měnit názory, aniž by ztratili tvář, což tak pro politiky úplně neplatí. Ale teď je to prostě tak, jak to je. Toto není Evropa komunitární, právní, ale mezivládní, která umožnila čelit krizi způsobem, který nebyl jednoduchý eh, pro státy, které musí realizovat ty eh, reformní programy, ale zároveň eh, jsou tyto státy teď v situaci, kdy mohou postupně začít znovu nalézat svou tvář. Takže já si myslím, že je důležité si občas připomenout roli jedních i druhých, roli státu a dalších, abychom spoluobčany nevedli k nějakému milnému úsudku. Jistě můžeme komisi kritizovat, ale k těmto otázkám, k těm doporučení doporučením, je třeba jasně říct, že jsou to doporučení, která byla schválena členskými státy a mezi tí, bez nich by nedošlo ke koordinaci ekonomických politik. Děkuji vám, pane Gozese, za toto objasnění. A jménem Irska dostává slovo pan Lind, předseda výboru Eh, pro finanční otázky a veřejné výdaje. Děkuji, pane předsedo. Jménem Irského parlamentu eh, zde vítám eh, také další zástupce parlamentu a děkuji paní Ferieře za její zprávu. A děkuji Konu za eh, uspořádání této debaty. Pane předsedo, jak víte, Irsko je od prosince 2010 problémovou eh, zemí a obdrželo eh, společný finanční balíček ve výši 85 miliard eur od EU, z ESFSM, z členských zemí eurozóny, z ESF a také od Velké Británie, Švédska a Dánska a od Mezinárodního měnového fondu a prostřednictvím eh, Irského národního penzijního fondu. Tento program um, byl eh, podroben 11 eh, misím a bylo vydáno o tom kontrolní misím a mm, je tam 8 zpráv o tom. Irsko je na cestě k úspěšnému zakončení programu. A, bylo to samozřejmě dosaženo zejména díky velkým obětem občanů, hm, kteří jej podpořili. Čili v dnešním kontextu, když se bavíme o rozpočtové kontrole, pane předsedo, tak se musíme hm, zaměřovat především na konečný cíl. A sice, co Evropa přináší občanům tím, že zajišťuje skutečnou hmatatelnou sociální dividendu, když se blížíme ke konci krize. Někdy, když vytváříme hospodářskou politiku, tak eh, nejsme schopni komunikovat konečné výsledky a musíme si klást otázku, jaký máme eh, celkový eh, pohled na trvalý udržitelný růst v Evropě a udržitelný, udržitelnost sociálního, sociálního modelu a životní úrovně. Nesmíme, musíme mm, přejít z jazyka úspor na, k jazyku prosperity a vysoké životní úrovně. E, souhlasím e, s tím, že e, třeba přehodnotit kvalitu CSR a, jeho, a kvalitu jeho dodržování s paní Ferrierou. Také se musíme vyhnout Eh, hospodářskému oživení bez tvorby pracovních míst v Evropě. Také bych se chtěl zaměřit na dvě aspekty hospodářského eh, vládnutí na evropské úrovni, eh, které se týkají parlamentů. Za prvé je tady architektura parlamentního důhledu v této kritické oblasti. V současném stavu dnešní jednání ekonu se zaměřuje na, evropském, na evropský semestr a na stav EAGS na rok 2014. Zanedlouho pojedeme na novou konferenci podle článku 13 2015 eh, do Vilniusu a příští rok v lednu možná proběhne parlamentní týden a eh, bude zase další eh, konference o článku 13 tady v Evropském parlamentu a potom, to znamená, a potom od konference od předsednictví dohromady budou čtyři konference a o, položme si otázku, čeho chceme dosáhnout na nich a jak daleko to dosáhneme, pokud to dotáhneme, pokud jde o stav EAGS. Mám jednoduchou otázku a stavím se k tomu velice otevřeně. Je to efektivní způsob, jak tu věc řešit, anebo by se to nedalo udělat nějak jinak? Myslím, dá se mi, že je více třeba, aby národní eh, zákonodárci eh, si vyjadř, eh, vyměňovali názory a vlastně mohli kontrolovat své vlastní vlády, které naplňují jejich rozhodování na národní úrovni i potom na úrovni Evropské rady. Musí následovat společné zasedání Eh, v národních a evropských, Evropského parlamentu, kde se budou eh, projednávat ty širší otázky. Eh, ta stávající konference, ta stávající uspořádání nevyhovuje ani Evropskému parlamentu, ani členům národních parlamentů také ta schematická příprava a deskriptivní přípravné dokumenty odkazují na Evropský parlamentní týden, ale nikoli dialog podle článku 13. A velice by mě eh, zajímalo, co si o tomto eh, myslíte, jak vnímáte ten eh, vztah mezi oběma těmito konferencemi. Děkuji. Děkuji, pane Linte. A teď dávám slovo panu Lafuelovi ze Španělska, který je předsedou výboru pro rozpočtové otázky. Děkuji, pane předsedo, jsem velice rád, že jsem opět eh, přítomen této diskusi s dalšími kolegy z národních parlamentů i s kolegy z Evropského parlamentu. Eh, ve Španělsku, v mé zemi, eh, míra rizika překračovala 600 bodů dnes, před 13 měsíci, dnes je to už 240 bodů, takže došlo k velkému eh, poklesu na 240 ze 600. To znamená hodně věcí. Eh, především to znamená, že naše vláda se řídila doporučeními Evropské unie a odvedla velkou intenzivní práci přeskumu eh, hospodářské politiky za posledních 20 měsíců. Eh, měsíc od měsíce eh, pokračovala trpělivě v této práci a prováděla velkou korekci makroekonomických nerovnovách, kterými trpělo Španělsko. Já budu hovořit především o třech otázkách. Za prvé, Eh, fiskálně se nám podařilo sklidnit finanční eh, oblast, zejména veřejné finance ve Španělsku. A podařilo se mně také udržet, eh, tedy zajistit trvalou udržitelnost veřejných financí. Za druhé, provedli jsme rekapitalizaci a restrukturalizaci bankovního sektoru. Především jsme řešili otázku zadluženosti a solventnosti bankovního sektoru. Z krátkodobého hlediska eh, jsme eh, působili zejména na oblast úvěru, krátkodobých úvěrů pro eh, podniky. Proběhla celá řada strukturálních reform, aby bylo možné zvýšit konkurenceschopnost Španělska. V obchodní eh, bilanci došlo k velmi radikální změně v pozitivním slova smyslu. Eh, také se zlepšil eh, situace našich veřejných financí. My budeme i nadále respektovat doporučení, která nám byla vyjádřena. Jak to tady bylo poznamenáno, nejde o doporučení Evropské komise jakožto takové, ale o doporučení celé EU Věříme, že se nám podaří ještě dále eh, řešit tu největší výzvu, eh, kterou je ozdravení eh, situace veřejných financí, ozdravení fiskální situace i ozdravení bankovního sektoru. To je důležité pro všechny země EU, především je to velice důležité pro Španělsko a věříme, že takovýmto způsobem se nám podaří naplnit cíle, které byly stanoveny. Děkuji. Děkuji, pane Lansuelo, a dávám slovo panu eh, Filipovi Debaterovi, eh, který je stínovým zpravodajem za liberály. Thank you, Děkuji, pane předsedo. A nejdříve bych eh, poděkoval a, a uvítal všechny poslance národních parlamentů. Je to velice důležitý dialog, který tady dnes vedeme navzájem. A já bych navázal na to, co říkal pan Gomez. Nakonec eh, eh, půjde o dvě věci. Jak se nám podaří eh, všechny ty evropské i národní instituce nastavit tak, abychom zajistili obnovu oživení po krizi? A za druhé, jak budeme schopni nebo posílit ta opatření, která přijímáme, jak jim můžeme podpůjčit demokratickou legitimitu. A já teď pohovořím o těch dvou věcech. Za prvé obnovení normality. Myslím si, že byly přijaty eh, velice důležité kroky, zejména pokud jde o posílení evropského rámce. Za prvé pro rozpočtovou disciplínu, kterou eh, si členské státy sami eh, stanovili. A potom také po pro lepší kontrolu bank tak aby normálně fungovaly a nebyla tam eh, nadměrná rizika pro celý eh, systém. V některých eh, členských státech to předpokládalo velké politické kroky, které se před pěti lety ještě nikdo nedokázal představit. Takže tyto kroky jsme přeci jenom nakonec společně přijali. A potom pan Gozes říkal ještě druhou věc to, čemu se říká ownership, to, jak se stavíme za ta jednotlivá opatření, nejenom eh, zpřísněného hospodářského dohledu, ale i těch eh, doporučených, eh, tedy těch doporučených pro jednotlivé země přijímaných komisí i radou. A Zdá se, že tady k ním máte poměrně odmítavé postoje. Ačkoliv členské státy jsou, těch se to dotýká více než Evropského parlamentu. A je důležité o tomto si podebatovat. Eh, ono, máte eh, ten eh, pocit, že evropské instituce o tom rozhodují, ale pozor, přijímá je Evropská rada. A je to dobrý rámec, jak členské státy se mohou zavazovat, když musí prostě se dostat z toho svého nedostatku strukturálních reform a nebo z dluhů. A já si myslím, že nejenom my jako Evropský parlament eh, bychom eh, měli poukazovat na eh, to, že dodržování doporučení je odpovědné, ale i národní parlamenty by se k tomu měly tak stavět. Jsou to podmínky, které si členské státy sami stanoví. Pozor a jejich vlády k tomu, aby jí se dodržovaly. A Ony eh, by nebyly, eh, ona by ta doporučení nebyla tak nezbytná, až se obnoví eh, normální situace. Až ty, ty země, které mají teď přebytky, tak budou moci dělat potom něco jiného. Ale nejdříve musíme efektivně implementovat a kontrolovat strukturální reformy. A proto se to dnes děje velice detailně, ta kontrola. A potom je třeba podporovat jednotlivé eh, eh, státy, pokud jde o infra, infrastruktura, výzkum a inovace. To jsou dva kroky eh, k obnovení normality a proto já vítám tak ten eh, dnešní dialog, který musíme vést tak, abychom eh, se znovu podívali na to, jak se dostat z krize a jak můžeme občanům, které tady zastupujeme, slíbit, že se nám bude, budeme moci slíbit, jak se nám daří dobře. Děkuji panu Debakerovi. Děkuji a není za Slovinsko. Dávám slovo panu Frangetovi, který je místo předsedou výboru pro rozpočet a měnovou politiku v Národním parlamentu parlamentu Slovenska. Máte prosím tři minuty. Nejlepší chvále za besedo. Uvodom Děkuji, pane předsedo. Rád bych začal e, kritickým tónem. Hovoříme o tomto dialogu jako o ničem významném. S tím mohu než souhlasit. Jistě musíme posílit spolupráci mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem a také s Evropskou komisí, když hovoříme o makro ekonomickém vládnutí. Nicméně musíme říct také tu druhou věc. E, teď e, máme hodinu a půl na to, abychom o těchto věcech hovořili. To přece vůbec není dost. Nemůžeme vůbec e, vstoupit do podrobností, které jsou vlastní těm či o něm členským státům. A hovoříme také málo o těch důsledcích všech těchto opatřeních. Já si myslím, že tento dialog je zapotřebí. Tady zazněly otázky směrem k národním parlamentům a jedna z těch nejdůležitějších je, zdali doporučení doporučení Evropské komise, jeho rámec vůbec odpovídá národním situacím. A tady musím říct jednu věc. Obávám se, že jsme skutečně daleko eh, za eh, nějakým kritickým bodem, kdy jsme snad mohli být buď spokojeni či nespokojeni s těmi doporučeními. My teď ta doporučení musíme vnímat jako fakt. A to platí především pro moji zemi, protože bohužel Eh, teď se o nás hovoří jako o tom dalším státě, který je na řadě. I když případ Slovinska je přece jenom odlišný a celkové zadlužení a krize bankovního sektoru neznamenají, že bychom snad měli být těmi dalšími na řadě. Nejlepší možný způsob, jak konsolidovat veřejné finance, je podporovat růst a tady si myslím, že si musíme položit následující otázku a to, zdali stávající model opravdu podporuje eh, růst a vytváření nových pracovních míst, anebo naopak, zdali našemu úsilí eh, realizovat tyto cíle brání. A teď k těm doporučením. Musím říct, že evropské instituce v tomto směru eh, nepřinesli něco nového, nevyrukovali s něčím, co bychom ve Slovensku nevěděli. Eh, to, co se týče eh, našeho vlastního stavu ekonomiky, bankovní krize. Nicméně v tomto roce a v minulým, minulých letech se již Slovinsko aktivně zasazovalo za realizaci těchto doporučení a v současné době jsme v závěrečné fázi přípravy rozpočtu na příští rok už teď dochází k sociálním konfliktům a to samozřejmě vede k tomu, že se celý proces zpomaluje. V duchu této zprávy Eh, musím eh, říci, že se domnívám, že tady jsou určité specifické věci vztahující se k eh, věcem, které se týkají parlamentu a občanů. To je něco, co si musíme uvědomit a v následujících měsících budeme muset prokázat ještě větší odpovědnost, protože musíme být schopni jako Evropská unie ukázat, že jsme připraveni na to čelit čelit eh, tě, všem těmto problémům dřív, než nás zasáhne eventuální studená sprcha od euroskeptiků při evropských volbách. Růst není něco, co by nám spadlo z nebe. My musíme opravdu proto maximum učinit a velká silná slova v různých prohlášeních, kde se hovoří eh, o práci a eh, skloňuje zaměstnanost v každém pádě, to je něco, co musí jít stranou. Děkuji vám a nyní jménem Lotyšska, pan Otolins, který je také předsedou hospodářského výboru. Uh, thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Národní lotyšský parlament eh, také diskutuje o těchto doporučeních pro jednotlivé země. Sedím tady, pane předsedo. Na eh, konci května 2013 eh, byly v lotyšském parlamentu ve výboru pro evropské záležitosti představeny, eh, představena ta doporučení a později v červnu ministr eh, pro hospodářství informoval o eh, následným, následném postepu. A samozřejmě je bylo, bylo by možné se víc, eh, s, víc sdílet tato doporučení, kdyby bylo více času eh, na, eh, jednotlivá, na jednotlivé kroky, na promyšlení jednotlivých cílů. Eh, když se hovoří třeba o dlouhodobých projektech, když se doporučuje třeba eh, reforma eh, systému sociálního zabezpečení nebo penzijního systému, no tak to skutečně je zapotřebí víc než dvou, tří dnů na diskuzi na parlamentní úrovni. A teď zpát, zpátky k těm doporučením, specifickým doporučením pro jednotlivé země. Tak to se také vztahuje k financování ze strany unijních fondů, e, k nutným reformám e, my se v této, v této situaci zatím nevymezujeme, protože nejsme členy eurozóny až to um, budeme, tak to bude něco jiného. Co se týče fiskální disciplíny, my jsme se hodně poučili z minulých eh, let a z minulého období. Striktní fiskální politika by měla hrát roli jednoho ze zásadních úhelných kamenů eh, ekonomiky i Lotyšsku a e, přijmout fiskální disciplínu, tak jak jsme učinili e, v počátku roku 2013, bylo pro toto klíčovým krokem. Takže jde o to, abychom měli vyrovnaný rozpočet e, napříč ekonomickým cyklem, umožnili makroekonomické stabilitu a samozřejmě jsou tady určité negativní důsledky a vnější faktory, které ekonomiku ovlivňují. Vláda Eh, samozřejmě eh, také našla eh, finanční prostředky pro fiskální radu, která začne pracovat v lednu 2014 a členové tohoto orgánu se budou zabývat právě dodržováním fiskálních kroků, fiskální disciplíny a bude tam 3 až 6 členů, doporučených též vládou. Takže asi tolik. Děkuji eh, za slovo a těším se na další diskuzi. Děkuji vám, pane Ofolinci, a jménem ECR dám slovo eh, panu Eppingovi, stínovému zpravodaji. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl, už to tady, tady bylo hodně řečeno, stručně Eh, navázat na to, co říkal pan eh, Kaves z Francie. Eh, Dotknul se zajímavé věci. A sice, co zbývá z práv národních parlamentů, když to srovnáme s Evropským parlamentem. Ten tok pravomocí do Bruselu probíhá všude. Já jsem předseda toho evropského semestru, tedy příznivec toho evropského semestru, který paní Ferreira představila. Eh, Evropská unie se stává eh, rozpočtovou unii, ale proto je třeba dohled eh, tedy uvnitř zóny a prostřednictvím těch doporučení pro jednotlivé země. Díky tomu se dovíme, co je špatně a co je třeba zlepšit. A tím se samozřejmě dostáváme k otázce, co je potom ještě pravomocí Národního parlamentu, protože v této rozpočtové unii samozřejmě rozpočtové právo národních parlamentů, co by to základní právo, které parlament přijímá v ruce, je parlamentu odjímáno. Protože najednou do toho vstoupil Brusel, eh, musí se dělat tady rozpočet a předělávat eh, rozpočet a ehm, musí se eh, krátit. Potom je tady procedura pro vyrovnání nesrovnalostí co to je, jsou nesrovnalosti, není úplně jasný, jasné. Nerovnováhy, mohou to být nerovnováhy v bankovním eh, sektoru eh, Kypru, Slovenska nebo Irska, nebo eh, nemovitostní bublina v Španělsku. To je nerovnováha a je, není také nerovnováha, když Německo nebo Nizozemsko mají obchodní přebytek. Nizozemsko ho má mimochodem stejný jako Francie. Eh, nebo eh, když jsou platy příliš eh, nízké, jak nedávno řekl komisař pro sociální věci. Prostě každá národní politika, každá sociální politika, každá hospodářská politika v každém členském státě je tím dotčena. A otázkou je, co ještě zbývá eh, národním parlamentům za pravomoci. Někteří dokonce navrhují, abychom ještě udělali další krok a eh, přistoupili ke koordinaci hospodářské politiky ex ante. Každý návrh, který vláda bude mít v oblasti hospodářské a sociální politiky, například eh, revize penzijního systému, změna sociálního zabezpečí, nejdřív poslat do Bruselu, No to znamená, že eh, ta vaše spoluzákonodární pravomoc, eh, z, z, z toho už asi nezbyde mnoho, protože role eh, národních parlamentů bude dále oslabena. Čili jde o hledání rovnováhy tedy to, eh, toho, co Evropská unie, tedy komise, parlament a rad musí dělat a toho, co zbývá ještě pro národní parlamenty. A samozřejmě je to tak, že když eh, je třeba šetřit, něco se nepovede v naší zemi, eh, z, z, z, změní se, musíte změnit systém bolestivě, tak se voliči podívají nejdříve na nás a ptají se, co dělají naši poslanci, chrání naše zájmy. A pokud jim to není jasné, tak se rozčílí na nás a eh, na vás. Čili to je mimochodem eh, podstatný eh, důsledek toho, o čem tady hovoříme, a sice legitimita celého systému. A ne každý občan přijme, aby systém sociálního zabezpečení nebo důchodového pojištění byl měněn z Bruselu. To je věc, kterou si musíme sledovat a kde musíme zachovat rovnáhu mezi Národním parlamentem a Evropským parlamentem a mezi pravomocemi Evropské eh, unie a pravomocemi eh, členských států a mezi pravomocemi, které teď má Evropská unie a které by možná eh, byly lepší v rukou členského státu. Děkuji. Děkuji vám, pane Epingu. A nyní jménem Portugalska má slovo předseda rozpočtového výboru, pan kapitár. Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Domníváme se, že tato diskuse je velice užitečná. Pomáhá nám dát politickou dimenzi jak v národních parlamentech, tak i v Evropském parlamentu těm doporučením, které formuluje komise. Souhlasíme se zprávou paní Ferreira kde je řečeno, že je třeba hledat reakci na krizi eh, při analyzování příčin této krize. V týdnu, kdy si připomínáme pětileté výročí pádu banky Lehman Brothers, eh, je zcela na místě klást si tuto globální výzvu Eh, k analýze a snažit se najít eh, řešení, a to nejenom krátkodobé, ale také středně a dlouhodobé řešení, eh, snažit se odpovědět na otázku, jak vytvářet pracovní místa trvalého charakteru a jak oživit ekonomiku. V portugalském parlamentu jsme velice motivováni. Chceme aktivně se podílet na této rozpravě o evropském semestru chceme brát v úvahu. Požadavky eh, v zemi, která podléhá právě dozoru mezinárodní institucí a eh, snaží se měnit situaci. Eh, nutno říci, že hodina a půl pro rozpravy o těchto otázkách, to je přece jen dosti málo času. V portugalském parlamentu věříme, že se budeme moci ještě podrobněji zabývat touto zprávou paní Ferreira eh, předloženém na začátku evropského semestru. Myslím, že je třeba vytvářet určité mechanismy, určité zvyklosti eh, pro spolupráci Evropského parlamentu a národních parlamentů. To nemůže eh, záviset pouze na jednorázové příležitosti. Zejména v okamžiku, kdy si Evropa začíná myslet, že to nejhorší je snad už za námi, že Evropa bude zachráněna, že eh, ekonomika se začíná oživovat, to je okamžik, kdy nesmíme zapomínat na příčiny krize, na nerovnováhy, na finančních trzích, které byly příčinou eh, celé této krize a dopady, které to mělo pro jednotlivé ekonomiky. Nesmíme zapomínat eh, ani na sociální důsledky celé této situace. Portugalsko se maximálně snaží respektovat vnější doporučení. Není ale možné, dodržet tato doporučení, když to znamená obrovský nárůst nezaměstnanosti, když to znamená, že Portugalsko bude muset čelit dalšímu, již čtvrtému roku recese. Samozřejmě mnoha eh, doporučení jdou eh, správným směrem a my se teď musíme snažit naplnit eh, všechna ustanovení dvojbalíčku a vytvářet jednotlivé etapy bankovní unie. Nemůžeme Eh, se dívat na krizi jako pouze na proces, který eh, je eh, zapříčiněn jednou konkrétní zemí a není evropskou záležitostí. Všichni musíme reagovat na krizi. Děkuji vám, děkuji a nyní má slovo místo předsedkyně výboru pro evropské záležitosti paní Osterman ze Slovenska. Chvála za besedu, předsedující, spoštování si... Děkuji vám, pane předsedo, Vážení zástupci národních parlamentů, eh, vážené poslankyně a vážení poslanci Evropského parlamentu. V červnu 2013 eh, proběhla ve Slovensku diskuze, která se týkala právě eh, těch doporučení předložených Evropskou komisí. My bychom se chtěli začlenit co bude možné do této fáze evropského semestru. Výbor, který se sešel ve Slovensku, se rozhodl, že doporučení předložená Evropskou komisí jsou přiměřená, vhodná a velice dobrá, výhodná, umožňující eh, také, aby naše vláda přijala eh, další kroky a začala konat. A netýkají se pouze penzijní reformy. Není tady a teď možné e, vlastně e, hovořit e, jinak, než přiznat, že ty země musí být specifické pro jednotlivé státy. Není jiná cesta. Naše doporučení se týkají především veřejných financí, vytváření nových pracovních příležitostí, zajišťování rozvoje a soustředují se na některé konkrétní oblasti ekonomie. A musíme samozřejmě také zohlednit otázku bankovní reformy. Cílem eh, evropského semestru je koordinace našich eh, hospodářských politik a proto by bylo velice dobré, kdyby všechny členské státy skutečně spolupracovaly eh, teď myslím především v oblasti řízení eurozóny. Měli bychom eh, se soustředit víc na eh, propojení našich jednotlivých ekonomik eh, a důsledků tohoto. A děkuji. Teď je na řadě výbor pro zaměstnanost a jeho předsedkyně paní Váš Beres. Děkuji, vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové. Toto setkání s vámi je pro nás vždy velice významnou událostí. Někteří zmínili skutečnost, že hodina a půl možná není dost. Nicméně toto je setkání, které je součástí takového cyklu, ve kterém existují jiná setkání s realizací článku 11 ohledně eh, fiskálního balíčku. Se patrně zase v této sestavě sejdeme příští měsíci ve Vilniusu. Chtěla bych eh, v tuto chvíli eh, zmínit tři aspekty. Za prvé, pro nás poslance, ať už je to na evropské či národní úrovni, eh, je prvořadé, abychom od komise a rady získali eh, příslip eh, takového upřesnění celého postupu. Eh, to znamená, jsou tady určité orientace, určité směry předložené komisí a následně z toho vyplývají rady Evropské, závěry Evropské rady. A tady je třeba zajistit, aby ten proces byl opravdu demokratický. Je třeba jasně říct, z jaké pozice vycházíme, jaká je ta diagnoza, zdali je sdílená, zdali se tedy e, k ní můžeme připojit, to znamená výroční e, analýza růstu a pak z toho se mohou odvíjet ta doporučení pro jednotlivé země. To za prvé. Za druhé, i, to, i přesto všechno si i nadále myslím, že Rada ve svém přístupu podceňuje ty multiplikační e, účinky a e, dopady e, určité strategie v jednom členském státu na situaci ve státech dalších. Například ta utkvělá představa zahlednit jednotku nákladů na práci Eh, unitární, jednotnou, to je samozřejmě něco, co hraje svou eh, roli, to je něco, co Evropská komise, eh, či aspekty s tím spojené jsou něčím, co Evropská komise podceňuje, či vůbec nevidí. A poslední věc o globálním rámci, kterém se naše ekonomiky rozvíjejí. Samozřejmě sdílím přesvědčení, že dokud tady nebudou na stole sociální ukazatele, které by identifikovaly makro makroekonomické eh, situace, tak budeme mít omezený přístup, jestli to tak mohu říct, eh, a ne rozumný přístup eh, a rozumný pohled na ekonomickou a sociální situaci všech členských států a eurozóny především. V celém tomto přístupu je také zapotřebí, abychom nestráceli pohledu otázku e, určitých dalších nástrojů. Je to především vytvoření e, bankovní unie, které je takovým tím klíčovým krokem pro další oživení naší ekonomiky e, ve všech aspektech. Děkuji vám, paní Beres. A teď je na řadě paní Gals. Děkuji vám, pane předsedo. E, já chci poděkovat e, paní zpravodajce za skvělou práci a poděkovat také zástupcům národních parlamentů e, za to, že jsou mezi námi a umožní tak tuto společnou rozpravu. Myslím si, že je skutečně velmi užitečné, abychom si vyslechli různá stanoviska, různé pohledy a viděli tak všechno v širší perspektivě a ze všech eh, možných úhlů. Nejprve eh, dovolte poznámku k časovému eh, naplánování a pak k obsahu doporučení. K té první věci. Tady bych chtěla upozornit paní Ferreiru na jednu věc. Bylo by užitečné se zamyslet nad tím, jak by bylo možné sladit Evrops, eh, národní rozpočty s evropským semestrem. Velice často je totiž tomu tak, že eh, schválení eh, ze strany rady se týká stávajícího rozpočtu a co se týče teď ještě obsahu, to je ta moje druhá poznámka, tak měli bychom vzít v úvahu ty prvky, které by mohly být užitečné pro evropský semestr zamyslet se nad tím, zdali tyto prvky představují určitou přidanou hodnotu. Zprávy jsou eh, připravovány z roku na rok a eh, představují určitou kontinuitu. Já v celé řadě ohledů souhlasím se zástupci národního, národních parlamentů eh, v tom smyslu, že tyto zprávy se jakoby obracejí k minulosti, což není vlastně problém, ale zároveň by měly být také progresivními dokumenty, to znamená obsahovat i určitá doporučení do budoucna. Velmi často totiž komise eh, se eh, domnívá, že ty, eh, ta doporučení specifická pro jednotlivé země jsou něčím vytesaným do mramoru a něčím neměným. My bychom měli být flexibilní a E, užívat ty nejužitečnější cíle, dosáhnout e, tím pádem toho nejvyššího cíle konsolidovaného rozpočtu, podpory e, růstu, hospodářského růstu a vyvarovat se makroekonomických nevyvážených situací. K tomu všem potřebujeme srovnatelné metodologie a analýzy. A tady bych chtěla zdůraznit, že ta obrovská práce, kterou vkládáme do tohoto procesu, by měla být nakonec nakonec korunována úspěchem. Děkuji a teď eh, to bude můj kolega z, kolegyně z Chorvatska, paní Matěvič. Zahvaljujem predsjedavajući, zahvaljujem e, izvjestitelji. Tak, děkuji pane předsedo. Já bych také ráda poděkovala eh, paní zpravodajce za velice dobrou a podrobnou zprávu a ráda bych eh, pozdravila všechny eh, zástupce národních parlamentů. Chtěl bych zdůraznit, že jednou z velkých výzev při dosahování nebo při tvorbě úspěšné hospodářské politiky je koordinace hospodářské a monetární politiky a, semestry, e, které přispívají opravdu ke koordinaci fiskální politiky na e, evropské úrovni. Ta pomáhá a také uspůsobení monetární politiky a při narovnání fiskální politiky je také důležité e, narovnat strukturální reformy ve všech členských státech. Všechny členské státy jsou zaměřené na dosažení eh, cílů stanovených na úrovni Evropské unie prostřednictvím strategických dokumentů, což je velice důležité. Doporučení a eh, specifická pro jednotlivé země lze také vnímat jako horizontální doporučení. Analýzou těchto doporučení eh, pro jednotlivé členské státy můžeme zjistit, že řada z nich se v členských státech prostě opakuje – například eh, zlepšit efektivitu veřejné zprávy, eh, reformovat trh práce, eh, zvýšit efektivitu trhu práce, zreformovat penzijní systém, posílit trh s vnitřními službami, boj s daňovými úniky, posílení proaktivní politiky na trhu práce, aby se snížila nezaměstnanost mládeže, to jsou eh, problémy, které bolí ve všech členských státech, ale ehm, přidaná hodnota, myslím, celého semestru je hm, výměna zkušeností. Bychom viděli, jak se ta opatření opravdu ehm, realizují v jednotlivých členských státech. To je věc, o které bychom se spolu měli bavit a zjišťovat, ehm, jaké konkrétní zkušenosti eh, z členských států si můžeme odnést, tak abychom se mohli eh, vyhýbat chybám Eventuálně bychom mohli dosahovat eh, efektivních synergií eh, k řešení eh, stávající evropské krize. Děkuji, paní kolegyně. Tímto končíme jednotlivá vystoupení a vrátíme slovo paní zpravodajce, paní Ferreire. Především bych ale ještě chtěl říci, že v této diskusi se ukazuje, že se domníváme, že národní politiky nejsou pouze otázkou národní, jsou i otázkou evropskou. Rozhodnutí, která se přijmou v jedné konkrétní zemi, ovlivňují situaci společné měny a má to pak dopady i na ostatní eh, členské státy. Paní Beres hovořila o těch multiplikačních eh, účincích, pan Epping vyjádřil eh, zneklidnění Eh, tváří v tvář tomu, co se děje ve Španělsku. Samozřejmě, že to, co se odehrává v jedné členské zemi, to má eh, velký dopad i na jiné členské státy. Tak jako nás zajímá to, co se děje v Nizozemsku, stejně tak Nizozemsko zajímá, co se děje ve Španělsku. Jak řekl pan Trišet tady v tomto eh, parlamentu, máme společný osud a myslím, že na tom se můžeme všichni shodnout. Bez dalších průtahů bych chtěl poděkovat všem těm, kdo vystoupili a dávám opět slovo eh, paní zpravodajce. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, děkuji všem za velmi kvalitní rozpravu. Myslím, že to byla důležitá vystoupení, která dokazují, že tato eh, rozprava eh, rozhodně stojí za to. Já bych se ráda vrátila ke třem hlavním bodům v jakémsi takovém závěru této rozpravy. Nebudu samozřejmě se vracet ke všemu, co tady řekli jednotliví řečníci. Já jsem si ovšem všechna vystoupení velmi pečlivě poznamenala a budu se snažit v textu, na kterém pracuji, zohlednit názory, drtivou většinu těchto názorů, se kterým se mohu stotožnit. Základní body eh, se týkají charakteristiky eh, tohoto období, které prožíváme. Já myslím, že je pravdivé to, co tady Eh, mnozí řekli, eh, když řekli, že se objevují pozitivní signály, což to ovšem neznamená, že vše špatné z krize už je za námi. Eh, jsou tady dobré pozitivní signály, ale ty je třeba ještě dále posílit. Jak řekl pan Gozes, musíme mm, si také představit, co by se bylo z toho a jaká by byla dnešní situace, kdybychom nebyli vůbec nijak reagovali. v té horší variantě takové hypotézy by možná bylo zničeno i euro a při nejmenším Řecko by bylo eh, vyšlo z eurozóny. Otázka ovšem také zní, zda vše, co jsme udělali, je, eh, je v pořádku, zda jsme to všechno udělali dobře, zda nemohl, zda bylo možné udělat ještě něco eh, dalšího nebo udělat něco lépe, zda není možné něco dále rektifikovat. Já myslím, že Evropa může ještě dále zlepšit svou strategii boje proti krizi. Eh, můžeme říci, že se snažíme díky této krizi se posílit, vyplnit ta prázdná místa, která eh, existovala eh, v evropské struktuře, ale teď je zapotřebí těch mechanismů, které jsme vytvořili, ještě co nejlépe využít. Některá eh, prohlášení jsou velice důležitá. Eh, například bankovní unie, to je ještě další prostor, kde je možné věci zlepšit. Teď probíhá stabilizace a to díky tomu, že Evropská centrální banka vytvořila mezivládní orgány eh, stabilizačního mechanismu a to všechno jsou eh, body, které ze středně a dlouhodobého výhledu můžeme dále eh, rozvíjet. Jistě není možné říci, že by text komise nebyl užitečný. Přivádí nás totiž k dlouhodobější vizi měnové unie. Když se podíváme na situaci, kterou prožíváme a zvážíme, jaké mechanismy jsme vytvořili, především koordinaci hospodářských politik, pak můžeme říci, že ano, teď jsou signály ekonomického oživení, to je pravda. Nicméně je tady ještě příliš vysoká nezaměstnanost, je tady ještě příliš velké zadlužení, je tady také velmi eh, závažná míra chudoby. A to všechno jsou eh, jevy, eh, kvůli kterým musíme eh, v Evropě usilovat o změnu. Musíme také zlepšit důvěru občanů v jednotlivé politiky. V rámci koordinace hospodářských politik toto všechno musíme brát v úvahu. Možná by také bylo zapotřebí Eh, nově koncipovat eh, podobu trojky. V rámci dvojbalíčku je důležité eh, pracovat na otázkách konkurenceschopnosti, konvergence, zdůraznit strukturální reformu, která se snaží vytvářet systém pobídek a nikoli pouze systém sankcí. Pro vytvoření potřebných reform musíme také zvažovat, jakým, jakou rychlostí by měla, měly pokračovat reformy, do jaké míry je možné použít dvojbalíček i šestibalíček eh, v nynějších postupech a politikách jak uplatňovat strategii Evropa 2020, jak eh, postupovat v nově vytvořených eh, strukturách. Mnozí hovořili o tom, že doporučení komise jsou kvalitní a já myslím, že mm, tato kvalita, jak o tom hovořili někteří řečníci, eh, vyžaduje informovat o těchto doporučeních. Nejen analyzovat jejich kvalitu a snažit se ji dále zlepšit, ale také, a o tom hovořila většina eh, řečníků, jako pan Cabrito například, eh, kteří zdůrazňovali, že je třeba demokratizovat eh, celý proces. Eh, francouzský kolega, který hovořil jako první v rozpavě, to také zdůrazňoval. Je nutné, aby se země stotožnily s doporučeními, která jsou formulována. A také je třeba provádět analýzu eh, celého procesu eh, nastolovat nebo vytvářet rovnováhu jednotlivých bodů a podobně. Země si musí uvědomit, že eh, politiku, kterou uplatňují, rozhodnutí, která činí, mají dopad na další země. Všechny tyto eh, mechanismy účasti eh, národních parlamentů na rozpravě v Evropském parlamentu je třeba dále zvažovat, rozšiřovat, musíme dále rozvíjet tuto architekturu a uvědomit si, že doporučení od komise i od rady mají eh, demokratickou legitimitu jen díky takovéto účasti volených eh, zástupců v Evropském parlamentu i v národních parlamentech. Na tomto tedy musíme dále pracovat. Chci také zdůraznit, že je eh, nutné, aby se vytvořily politiky pro naléhavé situace, aby se vytvářely iniciativy pro zaměstnanost a pro sociální solidaritu. Jinak je tady nebezpečí, že dojde k sociálním zlomům. A my, přesvědčení Evropané, takovéto jevy nechceme. Je nutné pracovat eh, na sociálních ukazatelích s velkou naléhavostí, sledovat eh, otázku zaměstnanosti, vytvářet politiky nejen krátkodobého, ale také dlouhodobého oživení v ekonomické oblasti, aby bylo možné obnovit evropskou konkurenceschopnost eh, ve strategické oblasti. Tady je třeba postupovat eh, rychle, jako o tom také hovořila paní Beres. Já myslím, že se nacházíme ve velice zajímavé fázi. Krize je stále ještě závažná krize, která nás postihla v posledních letech, Víme, že tady jsou ještě některá prázdná místa, která je třeba vyplnit, abychom mohli realizovat evropský projekt. To všechno nás nutí ke konvergenci, k velkému úsilí o konvergenci v těch základních směrech a věřím, že tato zpráva vyjádří to hlavní poselství, které zasnělo i od našich kolegů. Myslím, že tato rozprava byla velice užitečná a všem za to velmi děkuji. Eh, děkuji, Elizo. A na závěr bych chtěl ještě říci, že hlasování o zprávě v Ekonu bude 20. Eh, eh, září a na říjnovém plenárním zasedání se bude hlasovat na plenárním zasedání. Chci poděkovat všem účastníkům Eh, z národních parlamentů za jejich příspěvek, které, tak, které tedy také umožní dokončit naše práce. A chtěl bych ještě říci, že příští společné zasedání eh, bude v lednu v rámci meziparlamentního zasedání a budeme diskutovat o eh, výroční analýze růstu Annual Growth Survey, které schválí 15. listopadu Evropská komise. Na našem programu eh, máme ještě bod různé, ale myslím, že v rámci bodu různé nemáme žádný bod. A tak tady je ještě bod 14. Zbývá mě tedy eh, oznámit, že naše příští schůze se bude konat 23. září od 15 hodin do 18.30 a ještě v úterý 24. září od 9 do 12.30 a od 15 do 18.30 hodin. Děkuji vám za pozornost, všem velice děkuji a nashledanou. Yeah.